chcete eh, mm, tedy vést to velkou diskuzi zde, prosím, říká paní předsedkyně. Grácie. Děkuji. Ano, my jsme obdrželi návrh usnesení, tím jsem ale uzavřela rozpravu a budeme eh, hlasovat v 11.30 zítra. A nyní podle programu zde máme prohlášení Rady a komise o procesu Černé hory. A e, především za radu dám slovo e, státní tajemnici paní Děry, prosím. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, vážení poslanci, vážné poslankyně, zítra budete hlasovat o usnesení o procesu integrace Černé hory. Já se domnívám, že Evropský parlament eh, zde hraje velice důležitou roli, abychom zachovali otevřenou Evropskou unii a také hraje důležitou roli v tom smyslu, abychom získávali veřejnost v členských státech pro eh, další otevírání Evropské unie, samozřejmě za předpokladu, že budou eh, určité podmínky splněny. A to se odráží také v činnosti Rady která se v této otázce velice angažuje. Evropská eh, rada eh, schválila své eh, závěry 14.12.2010 v tom smyslu, že Evropská unie podporuje abychom pokračovali rozšiřováním na země západního Balkánu. I maďarské předsednictví se chce angažovat eh, pro dosažení tohoto cíle. Děkuji vám za skvělou spolupráci a eh, za to, že se snažíte eh, přispět touto skvě- tímto skvělým usnesením a podpořit výsledky procesu přistoupení. Eh, Černá hora je politicky stabilní, je otevřená vůči Evropě a tato otevřenost eh, je podporována politickými stranami i většinou obyvatelstva. Kromě toho eh, vládnou mezi různými etnickými skupinami schoda. A tato země tedy přispívá takto ke stabilitě na západním Balkáně. Ehm, nesmíme zapomínat, že Černá hora za uplynulých 12 měsíců opravdu mnohého dosáhla od té doby, co se stala kandidátem na přistoupení. Ukazuje to, že členství v EU je stabilizačním prvkem v tomto regionu dosažené výsledky a angažovanost těchto e, kandidátských zemí je třeba také ocenit. Díky těmto výsledkům můžeme učinit další krok e, v integračním procesu této země a můžeme e, formulovat i další očekávání. V tomto smyslu jednají i jednotlivé delegace, které se denně zabývají na nejrůznějších úrovních tou, touto otázkou. Podporujeme úsilí a také akční akční plán, který eh, černohorská vláda schválila jako odpověď eh, na eh, reakci Evropské unie a před vypracováním tohoto akčního plánu vedla eh, vláda eh, dialog s zástupci občanské eh, společnosti. Chci se zmínit o některých klíčových oblastech, kde je třeba ještě dosáhnout dalšího pokroku. Evropská komise se o tom také zmínila ve své zprávě. Je třeba eh, dále posílit právní stát a je třeba eh, rozšířit eh, kapacitu státní zprávy. Dále je také velice důležité dosáhnout pokroku v oblasti svobody tisku. Kromě toho je důležité zachovat práva osob, které musely opustit svou vlast, je také třeba vyjasnit jejich právní status. Dále je třeba pokročit eh, v boji proti eh, korupci a organizovanému zločinu. Očekáváme, že Černá hora eh, pokročí dále, a abychom tedy Eh, urychlili eh, proces stabilizace a mohli zahájit eh, jednání o přistoupení je důležité, aby Černá hora dosáhla pokroku v těchto oblastech a nepolevovala ve svém úsilí. Černá hora musí splnit tyto požadavky. Vážení poslanci, vážné poslankyně, Černá hora hraje velice důležitou roli ve smyslu regionální spolupráce. Tato země spolupracuje se svými sousedy opravdu velice dobře a e, nás těší konstruktivní role, které se Černá hora ujala e, při pěstování vztahů se svými sousedy. A je třeba také vidět, že e, Černá hora usiluje o e, jeho východní proces kooperace a kromě toho je to země, která se zabývá otázkami e, společnosti a kultury e, v rámci kulturní rady a také dosáhla značného pokroku v parlamentní oblasti. To znamená, že Černá hora působí jako dobrý příklad. Kromě toho také chci poblahopřát eh, s eh, pravodajům za odvedenou práci a poděkovat všem, kteří přispěli k eh, vypracování této právě také závěrem chci podpořit Černou horu v její úsilí, aby hm, splnili očekávání svých občanů. Děkuji, paní předsedkyně. Grazie. Děkuji a nyní má slovo pan komisař Füle. Paní předsedkyně, vážení poslance, vážené poslankyně, to je pro mě velká čest tady před Evropským parlamentem hovořit o integračním procesu Černé hory. A Eh, začal bych, navázal bych tam, kde skončilo předsednictví a chtěl bych poblahopřát panu Charlesovi Tanokovi, našemu zpravodaji za zprávu o Černé hoře a chtěl bych poděkovat všem, kteří přispěli. Parlament zde hraje klíčovou roli v politice rozšiřování a já doufám, že když budeme jednat koordinovaně, tak dosáhneme ještě více. Mm, pokrok Černé hory směrem k plnění kritérií členství je velice významný. Je zde čím dál větší politický konsensus. Země učinila velký pokrok tím, že vytvořila právní a institucionální rámec. Také i e, e, se hodně zapojila do regionální spolupráce a má za sebou již podstatné reformy, strukturální reformy a dost velký pokrok v přijímání většiny AKY. Rozhodnutí rady udělit statut kandidátské země Černé hoře. To právě uznáním tohoto úspěchu a je to velký signál, který potvrzuje důvěryhodnost politiky rozšiřování EU. Tato země eh, vstoupila do rozhodující fáze. Statut kandidátské země, to je velká odpovědnost na bedrech Černé hory. Je třeba, aby dosáhli hmatatelných výsledků, tak aby Černá hora mohla přejít do další fáze směrem k evropské integraci. Jsem přesvědčen, že eh, usnesení Evropského parlamentu vyšle správný signál Černé hoře a vlastně tím uzná úspěchy z minula, ale také i velká očekávání v to, že bude Černá hora odhodlaně pokračovat v procesu reform a že bude e, e, řešit ty klíčové problémy na cestě směrem k plnohodnotnému členství. Sešel jsem se s premiérem, panem doktorem Lučičem, minulý týden a on eh, je, se zavázal k pokračování reform a je velice odhodlán plnit klíčové priority stanovené ve stanovisku komise. A to je velice povzbudivé. 17. února po eh, eh, veřejných konzultacích s občanskou společností a po jednání s příslušnými odděleními komise vláda přijala akční plán, ve kterém řeší ty hlavní priority. A nyní je třeba, aby se zaměřili na praktickou implementaci a e, měli za sebou skutečně solidní výsledky. Dámy a pánové, paní předsedkyně, klíčové priority stanovené ve stanovisku jsou významné, ale já myslím, že jsou dosažitelné. Znamená to ovšem zapojení všech subjektů a aktérů v Černé hoře. Předchozí vlny rozšiřování nám ukázaly, jak je třeba řešit ty klíčové věci ehm, spadající do politických kritérií, včetně kapitoly 23. A to je třeba řešit na začátku při ehm, procesu přistupování, protože pouze seriózní výsledky v těchto oblastech v Černé hoře, to znamená posilování veřejné zprávy, eh, nezávislosti soudnictví a efektivní boj proti korupci a organizovanému zločinu, tak pouze takto se zajistí hladký průběh pozdějších vyjednávání a integrace do EU. Černá hora musí i zlepšit volební zákony v souladu s doporučeními OBSE a e, Benátské komise. E, parlament e, také se tam musí posílit a to je priorita tedy jak pro komisi, i pro parlament. Efektivní do, splňování standardů v oblasti základních lidských práv, to je zásadní především jako je svoboda projevu a vztahy s občanskou společností. To jsou základní premisy. Je třeba, aby vyvinuli další snahy v při posilování protidiskriminační politiky, a to především rovnost pohlaví a efektivní ochrana těch takzvaně zranitelných skupin. Musí přijmout i udržitelné řešení pro ty vysídlené osoby. Další nedostatky identifikované ve stanovisku a ve vašem návrhu usnesení také musí Černá hora řešit musí posilit vlastní administrativní kapacity a musí i e, e, zlepšit e, přípravu v řadě oblastí, aby plnila evropská AKY. Budoucnost Černé hory nepopiratelně leží v Evropské unii a my bychom měli jednat zodpovědně. Důvěryhodnost naší politiky rozšiřování Eh, vychází z toho, že eh, ty eh, dotčené země budou respektovat všechny podmínky a že i Evropská unie bude respektovat svůj závazek vůči těmto zemím. Je v našem zájmu zajistit, že pokrok a postup Černé hory směrem ke členství bude založen na solidních výsledcích a konkrétních výsledcích. Výkonnost Černé hory za tento rok bude vyhodnocována v rámci balíčku rozšiřování v říjnu 2011 a pouze je to na komisi, aby rozhodla, že Černá hora dost se dostala na nezbytnou eh, úroveň splňování eh, kritérií a především sed, jde o těch sedm priorit, tak jak o tom hovoří stanovisko a to se bude posuzovat a pou, pouze tak komise může potom doporučit, že se zahájí fáze vyjednávání. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A nyní má, mají slovo řečníci za politické skupiny. Začneme ECR a to je pan Tenok, dvě minuty třicet. Paní předsedkyně, já jsem navštívil za rok a půl dvakrát Černou horu s mými kolegy, abych si udělal vlastní hodnocení, jaký pokrok tato země učinila, aby mohla se dostat na stát kandidátské země a potom případně na e, úroveň členství. A byl jsem skutečně překvapen, jak se černohorská vláda snaží a e, pracuje velice tvrdě a zde musím především poděkovat bývalému premiérovi Džukaničovi a e, Ivo Luxisovi, jeho nástupci, kteří oba e, vystupují velice pragmaticky a velice mají jasno ve svém přístupu, že svoji zemi chtějí přivést ke členství do EU a NATO. A nyní tedy je to na, eh, to břemeno je na, eh, na Černé hoře, aby splňovali očekávání. Především černohorská vláda musí plnit těch sedm priorit, o kterých hovořil i pan komisař Fíle. Ve stanovisku komise se to zmiňuje jako korupce, organizovaný zločin a to je jasné měřítko, podle kterého se bude měřit skutečný pokrok. Minulý týden vím, že vláda přijala velice dobře připravený akční plán, kde se snaží eh, reagovat na tyto požadavky a já vím, že Černá hora je již připravena začít vyjednávat jako eh, oficiální kandidát a hm, takže já se ptám, proč komise říká, že tady musí být takový, taková velká časová proluka mezi tím statutem kandidátské země a zahájením vyjednávání, takže to ne, přece nemá žádné své důvody a ani to nevychází ze smluv. A co je důležitější, je, že je třeba podgo, do Podgorici eh, vyslat jasný signál, včetně do Makedonie, že eh, musí tvrdě pracovat a já doufám, že mm, mm, teď je, tato situace je frustrující pro Černou horu. Já doufám, že ne, mm, kvůli tomu tedy ne, e, nesníží to svoje úsilí. Je třeba posuzovat je pouze podle úspěchu, podle výkonnosti a ne tedy posuzovat to podle pokroku jiných eh, okolních států. A Černá hora je malá, krásná země, která je politicky stabilní a má ekonomický růst od té, co se rozvedla v úzovkách se Srbskem a má své interní etnické problémy, jako ale další sousední země. Má malý pohraniční spor s Chorvatskem, který bude mm, určitě mírově řešit před Evropským soudním dvorem a také má i již extradiční smlouvu, kterou ratifikovala s Chorvatskem i se Srbskem, kde se zavázali bojovat proti organizovaném zločinu. Je to tedy i země, <laughs> které jejíž, která tedy je založena, již ekonomika je založena na eh, euru. Je to země, která především ale vychází eh, z eh, těžby hliníku a z turistického ruchu, takže je třeba jim pomáhat a musíme být optimisti, že já si myslím, že to je success story na západním Balkáně. Děkuji a za EPP paní Ibrizadžič na dvě minuty. Tak, Děkuji mnohokrát, pane předsedaj, paní předsedající. Jakožto stínová zpravodajka EPP pro Černou horu bych chtěla poděkovat panu Tanokovi za vynikající spolupráci a velmi dobrou a vyváženou zprávu. Také bych ráda pod, eh, apelovala na kolegy, aby zítra tuto zprávu podpořili. Chci zdůraznit, že vnímám velice pozitivně rozhodnutí Evropské rady z loňského prosince udělit Černéhoře statut kandidátské země. Ale znovu bych ráda zdůraznila, že musíme pamatovat na cíle Eh, přistoupení, cíle členství Černé hory v EU. Černá hora od, svého, eh, od své nezávislosti vykázala dobrý pokrok. Dnes jsme slyšeli od zástupců rady, že eh, příběh Černé hory je považován za úspěch a společně s panem Tanokem se domnívám, že je škoda, že jsme stále ještě nezahájili přístupová jednání. Myslím si, že komise by měla co nejrychleji přistoupit k zahájení těchto jednání a mělo by být stanoveno datum pro jejich zahájení. Je zjevné, že reformní proces musí pokračovat, zejména v oblasti soudnictví a řešení střetu zájmů ve veřejné správě. Priority, které stanovuje komise, musí být naplněny, které stanovila komise tedy musí být naplněny. Nicméně je pravda, že již proběhly některé kvalitní pozitivní reformy a za to můžeme být rádi. Dnes plánu je zde s námi velvyslanec Černé hory a já se těším na den, kdy budeme moci přivítat nejenom jej, ale také poslance z Černé hory, jakožto zástupce jejího obyvatelstva. Děkuji. Děkuji a za SND, pan Farm, minuta 30. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Děkuji kolegové. I já chci poděkovat panu Tenokovi za velice konstruktivní spolupráci. Jsme nesmírně rádi, že Černá hora už se pustila na cestu do Evropské unie. Komise by měla co nejdříve zahájit přístupová jednání. Samozřejmě Černá hora musí naplnit příslušná kritéria, ale už statut kandidátské země je jasným signálem, že EU eh, e vlastně přislíbila všem bývalým svazovým republikám Jugoslávie eh, možnost budoucího členství. A eh, je to, myslím, velice důležitý signál i pro stabilitu celého regionu. Černá hora je malou novou zemí, která je silně zapojena do regionální spolupráce, má dobré vztahy se svými sousedy a je tedy v dobré pozici vstoupit do přístupových jednání. E, přesto zde přetrvávají některé oblasti, které si žádají zásadní reformu, například oblast soudnictví, e, přechod na e, skutečný právní stát, to je něco, co se pomalu začíná naplňovat, ale stále zde je problém organizovaného zločinu. Soudnictví je třeba posílit, aby splňovalo požadavky EU. Také je třeba zajistit, aby se zlepšila situace žen, svoboda médií a aby byla zaručena základní práva pro pracující, pro menšiny a aby se rozvíjela občanská společnost. Neměli bychom zapomínat, že všechny tyto faktory jsou rozhodující eh, pro zahájení přístupových jednání. A byl bych velice rád, abychom se brzy přivítali černohorské poslance. Děkuji za ALDE. Pan Weigl, minuta 30. Grazie, prezidente. Hvala lipa, gospodu. Děkuji, paní předsedající. Já bych rád poděkoval panu Tanokovi za jeho velice dobrou zprávu a za vynikající spolupráci při jejím sestavování. Pokud chceme setrvat v našem odhodlání, aby pokračovaly reformy v Černé hoře, pokud chceme, aby se všechny země regionu staly členy EU, pak musíme umožnit všem zemím západního e, Balkánu Ehm, všem je musíme ukázat i také Turecku určitou kontinuitu našich eh, kroků. Eh, je dobré, že Černá hora získala statut kandidátské země a té by měla být zahájena také přístupová jednání. Je pravda, že vláda Černé hory eh, musí ještě mnoho vykonat, musí posílit své správní kapacity, posílit boj proti korupci a toto všechno musí přinést výsledky ve smyslu konkrétních obvinění a trestů. Také musíme zaručit rovné šance pro muže a ženy, to je dobré zdůraznit právě v den, jako je tento, je třeba zaručit stejné možnosti pro všechny menšiny, pro všechny občany země. Toto jsou požadavky, které prostě musí být naplněny. Nevládní organizace musí získat viditelnější postavení ve společnosti. To je také jedna z důležitých věcí. Pane komisaře, dovolte, abych vyjádřil jedno přání, eh, které jsem slychal, když jsem eh, navštívil Černou horu, když jsem jednal s tamními politiky. A totiž, že je důležité, aby se vztahy s Černou horou rozvíjely bez eh, zapojení Srbska. To je určité ponaučení z minulosti. to by to probíhat nemělo, protože v minulosti tento postup škodil. Děkuji. Grazie. Děkuji za zelené. Paní Lunáček, minuta 30. Uh, děkuji, děkuji paní předsedající, vážený pane komisaři, vážené kolegyně, vážení kolegové. Ráda bych také poděkovala panu kolegovi Tanokovi za jeho velice dobrou vyváženou zprávu. Tady jsme se dobrali koncenzu, kde letujeme toho, že sice Černá hora získala kandidátský statut, ale nebyla status, ale nebyla zájena přístupová jednání. Já bych se ráda připojila ke svým předřečníkům a řekla, že doufám, že přístupová zahájení eh, budou započata brzy. Také jsem ráda, že slyším od maďarského předsednictví, že eh, výrazně podporuje postup rozšíření a proto doufám, že Eh, od eh, zástupců ještě v této věci uslyšíme po eh, zprávě dosaženém pokroku pro tato zemi. Černá hora již dosáhla mnoha věcí, zbývají ovšem ještě asi tři oblasti, minimálně tři, které bych ráda zmínila, to je boj proti korupci, organizovanému zločinu, reforma soudnictví a životním prostředí. Pokud o boj proti korupci, měli bychom také žádat po státních orgánech, aby nevyvíjeli tlak na nevládní organizace, organizace společné, občanské společnosti, Eh, které případně také eh, po svém eh, vyšetřují organizovaný zločin, případy korupce a podobně. A stát by do tohoto neměl zasahovat. Dalším aspektem je oblast antidiskriminační. Stále ještě přetrvává mnoho problémů. Sice možná věci jsou na papíře, zákony existují, ale například postavení Romů nebo postavení žen není dostatečně ošetřeno. A dále ekologický eh, stav, eh, stav eh, ekologie, ekologický stát. Černá hora ve své ústavě se definuje jako ekologický stát a je pravda, že má krásné pobřeží, krásné hory, ale nikdo nesleduje eh, transparentně, jakým způsobem se řeší ekologie, jak provádějí hodnocení dopadů na životní prostředí. A pokud toto neprobíhá, tak eh, ta nádherná krajina je v ohrožení. Já doufám, že tedy i tato země eh, půjde tou cestou, že zapojí občanskou společnost transparentním způsobem do příslušných procesů i v oblasti ekologie, zejména pokud jde o hydroelektrárny. Děkuji. Děkuji a budeme pokračovat se dalšími zapsanými řečníky, ale prosím, respektujte řečnickou dobu. Eh, slovo na minutu 30 má eh, pan Šepfling. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Eh, já souhlasím Eh, s tím, co bylo řečeno, a to je, že Černá hora učinila významný pokrok směrem k integraci do EU i přes mm, tu špatnou startovací situaci, mm, eh, protože mm, tehdy všechny ty bývalé republiky jugoslávské musely řešit kolaps komunismu a eh, potom tam byly ty válečné konflikty a na to museli budovat nové systémy. To vůbec není snadné a některé ty negativní rysy z minula pořád ještě tam přežívají, i když v jiné podobě. Co je důležité, ale že tam vzniká mladá elita, která chce být součástí Evropy a to určitě eh, eh, pomůže i vyřešení problémů se Srbskem, ale problémy přetrvávají ty obvykle, eh, které musí řešit bývalé komunistické státy, jako korupce, kriminalita, zneužívání moci, hm, eh, špatné fungování státu, soudnictví a hm, i eh, zde tedy ten lék bude znamenat, že aby e, stát to vyřešil, tak musí přijmout velice silné reformy a bude muset e, tedy se zaktivizovat. Každá bývalá komunistická země e, řešila podobné problémy. Odhodlání Mm, elity a veřejného mínění eh, eh, směřovat do Evropy, to je asi ten nejdůležitější faktor a hnací motor, který zajistí případné přistoupení Černé hory do EU. Grazie, la parola. Děkuji a nyní má slovo paní Flašiková Beňová minutu 30. Děkuji velmi pěkně. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, vážený pane komisaře, vážené kolegy, vážení kolegové. Pokrok v evropském integračním procesu je pro Černou horu jedním z podstatných faktorů eh, přispějící k jejímu dalšímu rozvoji. Eh, tato země z hospodářského hlediska dosáhla určitého stupně makroekonomické stability a také se úspěšně posunula vpřed eh, ve smyslu naplňování politických kritérií stanovených na koreňském summitu či koreňském zasedání rady. Je však potřeba vyvíjet další úsilí, a to zejména v oblasti posílení správního státu, včetně reformy soudnictví, Dále je třeba pokračovat v již započaté snaze v oblasti boje proti korupci a organizovanému zločinu. Zároveň je žádoucí posun v oblasti reformy veřejné zprávy, reformy volebního zákona či posílení role parlamentu. Je třeba klást důraz také na uplatňování svobody projevu a svobody médií. Na místě je spolupráce s občanskou společností, snaha o řešení diskriminace a sociálně ekonomickou integraci eh, menšinových skupin obyvatelstva, včetně Romů. Regionální spolupráce a korektní sousedské vztahy jsou nepochybně jedním z dalších předpokladů úspěšného evropského integračního procesu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pane komisaři, Černá hora vyvinula značné úsilí ve snaze splnit kritéria stanovená um, pro 27, pro 27, pardon, a je tady eh, vhodné eh, přiznat Černé hoře kandidátský status. Já, poda- já věřím, že se jí celá ta cesta podaří. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Kukan, minuta 30. Děkuji, paní předsedající, vážený pane komisaři, vážená paní státní tajemnice, vážené kolegyně, vážení kolegové. Nejprve bych rád poděkoval a poblahopřál našemu zpravodaji panu Tenokovi k jeho vynikající zprávě a za, chtěl bych také poděkovat za přípravu příslušného usnesení. Černá hora eh, dosáhla dobrého pokroku v integračním procesu. Země také hraje konstruktivní roli eh, v zachovávání regionální stability. Je na dobré cestě, což se potvrdilo i v loňském roce tím, že komise a rada eh, poskytly této zemi kandidátský status. Eh, doufám, eh, že se země postará o to, aby zbyla eh, přístupová kritéria, která jsou nutná pro zahájení přístupových jednání, byla brzy, brzy splněna, tak aby mohla zajít přístupová jednání. Než k tomu dojde, vláda Černé hory se musí zaměřit na pokrok v klíčových oblastech, které byly jasně označeny. Dovolte, abych je tady stručně vyjmenoval. Právní stát, boj proti korupci a organizovanému zločinu, volební zákon, posílení role parlamentu a jeho eh, role dohledu nad vládou, širší zapojení společ, eh, občanské společnosti ve spolupráci s vládou, dále reforma soudnictví a posilování nezávislosti soudnictví a státního zastupitelství, dále boj proti korupci, která podrývá instituce státu, hospodářský a sociální rozvoj země a je třeba zaručit také funkční státní správu. A konečně jsem velice rád, že Černá hora i nadále pokračuje v integračním procesu a proto doufám, že Rada rozhodne o zahájení přístupových jednání s touto zemí opravdu velmi brzy. Děkuji za pozornost. Děkuji. A pan Táler má nyní slovo na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedající. Vážená paní ministrině, vážený pane komisaři, já bych nejprve rád poblahopřál zpravodaji panu Tanokovi k vynikajícímu výsledku, kterým je e, usnesení o Černé hoře. Černá hora představuje velkou naději e, pro evropskou integraci na západním Balkáně. U této země nejsou žádné vážnější překážky, e, které by bránily v v plnoprávném členství v EU. Sousední země jsou rovněž kandidátskými zeměmi a pravděpodobně se dokonce budou moci řídit dobrým příkladem Černé hory. Je třeba, abychom podpořili vládu pana Lukšiče, ale zároveň eh, musíme černohorské vládě eh, zdůraznit, že musí spolupracovat s občanskou společností je třeba eh, vyslat vůči vládě signál nebo vysvětlit jí, že kritická média nejsou nepřítelem, ale naopak eh, pomohou zemi eh, ve včasném vstupu. Černá hora má takovou lidovou píseň, která hovoří o tom, že to je sice malá země, ale je čestná. A myslím, že to, bychom, to by země mohla ukázat celé Evropě. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Besku eh, minutu a 30. Děkuji, paní předsedající. Stabilita v oblasti západního Balkánu eh, bude o to více upevněna, pokud Evropská komise shledá Černou horu eh, kandidátskou zemí. Zároveň samozřejmě kodaňská kritéria musí být úplně Eh, splněna pro to, aby jakákoliv země mohla vstoupit do EU. Navzdory eh, četným eh, pokrokům černohorské orgány stále ještě musí zreformovat některé klíčové sektory. Například komise vyzvihla skutečnost, že korupce se zhoršila, že dochází k fiskálním nesrovnalostem. Je třeba vytvořit nějaký specializovaný orgán, strukturu, která by bojovala proti těmto věcem. Eh, dále práva menšin, tady mám na mysli především práva Romů, ta nejsou jasně uvedena v legislativě. Postavení menšin v ústavním uspořádání země a také jasný popis práv menšin, to eh, by byl určitě pozitivní signál z hlediska evropské integrace. Černá hora eh, si přeje podpořit ekologická hnutí a jedním z jasných cílů Evropské unie je eh, určitě ochrana životního prostředí. V tomto ohledu bych ráda zdůraznila, že nadměrný cestovní ruch může mít negativní dopady, eh, které by mohly zbytečně prodlužovat přístupová jednání. A konečně bych ještě ráda připomněla skutečnost, že evropská perspektiva pro Černou horu přispívá také ke Eh, smíření Evropy s vlastní minulostí v oblasti Balkánu. Děkuji. Grazie. Děkuji a nyní má slovo pan Tabači. Minuta. Grazie. Tisztelt Győri államtitkár asszony. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři Füle. Je mi zvláštním potěšením, že maďarské předsednictví pokládá rozšíření Evropské unie na Balkáně za svou prioritu a těší mě, že za maďarského předsednictví bude učiněno vše proto, aby bylo možné zahájit tato jednání. Mí kolegové se již zmiňovali o tom, že eh, je velice důležité potírání korupce, ale jsou tu ještě dvě klíčové otázky a to, jaké jsou sousední vztahy. A v této oblasti je na tom Černá hora velice dobře se svými sousedy, například s Chorvatskem uzavřela dohodu o spolupráci. A co se týče přístupu k menšinám, tak se Černá hora nechala inspirovat systému samozprávy menšin v Maďarsku. to je e, rozhodující. Co se týče volebního systému, je třeba ještě mnohé učinit, ale myslím, že to Černá hora brzy zvládne. Procedura... Děkuji a nyní začneme s Catch the Eye. Máme sedm e, zájemců a e, dostanete slovo všichni, ale prosím na minutu. Jinak e, vám přeruším příspěvek. A jako první má slovo pan Koslovský. Na vstępie chciałbym pogratulować Czarnogórze. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poblahopřát Černé hoře, že se jim podařilo získat statut kandidátské země a politický dialog této země s evropskými institucemi již dost pokročil a i když není za ním dlouhá historie vůle, politická vůle, odhodlanost Černé hory eh, je i vlastně eh, doložena tím, že se snaží o eh, reformní proces, ale zároveň hm, je tam vysoká míra nezaměstnanosti, což je důkazem toho, že asi tam ty schopnosti, ty kompetence nebudou také by měly být. Černá hora musí učinit veškeré úsilí, aby všechny vrstvy společnosti, především ty sociálně slabé či vyloučené, aby měli přístup ke vzdělání, aby občané měli nezbytné dovednosti, aby zvýšili šance na trhu práce. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo eh, pan Zenke. Przewodniczącej, eh, ta dyskusja pokazała, że a chci poděkovat paní předsedkyně. Tyto diskuze nám ukazují, že Černá hora e, čím dál lépe se adaptuje tomu integračnímu procesu, což je důležité pro Černou horu jako takovou, ale já chci upozornit na fakt, že tento proces má e, dvě e, doplňující dimenze. Za prvé evropskou dimenzi, která nám ukazuje, že Evropská unie, vlastně, že principy hodnoty Evropské unie mm, pořád platí v Evropě, jsou atraktivní. A druhá dimenze je spojena s Balkánem. Také to, na, to ukazuje ostatním státům na Balkáně, jaká je ta cesta, kterou lze a je třeba jít. Je to cesta náročná, ale je to cesta, eh, kterou lze eh, absolvovat. Já mám stručnou otázku. Zdali pan komisař File by nám mohl říci, jaký je harmonogram, eh, který se plánuje pro přistoupení Černé hory do EU. Děkuji. Paní předsedající, děkuji. A nyní má slovo na minutu pan Tokaš. Děkuji. Jakožto rumunský občan silně eh, věřím eh, v, v přínosy multietnické společnosti založené na mírovém soužití a smíření mezi národy. A vítám snahy Černé hory naplnit kodaňská kritéria související se stabilitou institucí, která zaručuje které zaručují demokracii a přiblížit se mezinárodním evropským normám. Černá hora je parlamentní demokracie s ústavním a legislativním rámcem pro právní stát, lidská práva a ochranu menšin. Nicméně jsou zde eh, určité nedostatky v provádění legislativy. Korupce je i nadále rozšířená, organizovaný zločin představuje stále vážný problém a existuje Existují obavy ohledně účinnosti soudnictví. Řečník byl přerušen. Mistake in the apparatus. To je asi nějaká chyba zařízení. Podporuji Černohoru eh, v jejím dalším aktivním zapojení do regionální spolupráce a posilování bilaterálních vztahů se, se sousedními zeměmi. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo eh, paní Nevidalová, minutu. Minulotýždňová návštěva pána komisára Fileho dokazuje... Děkuji, paní předsedající. Ehm, návštěva v minulém týdnu černovského ehm, premiéra ukazuje, že ehm, snahy této země jsou skutečně upřímné, že na nejlepší cestě do EU. Sociálně politické změny, které, ke kterým došlo v posledních letech v Černé hoře, jsou pozitivním vzkazem nejenom eh, pro EU, ale také pro sousední země. Široké spektrum problémů, eh, které se Černé hoře podařilo řešit, ocenila i OSN. Podle zprávy UNDP bude Černá hora schopna splnit rozvojové cíle tisíciletí, mezi něž patří odstraňování odstranění chudoby, eh, jednotné základní vzdělání či snížení umrtnosti dětí již do roku 2015. Černohorský eh, premiér Eh, Lupšič na své nedávné návštěvě Bruselu řekl, že prioritou Černé hory je členství v EU a v NATO. Proto osobně považuji úsilí Černé hory za velmi důležité a plně podporuji pomoc, kterou Evropská unie této zemi poskytuje a věřím v blízkou budoucnost této země uvnitř EU. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní má slovo pan Baldassare. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, kolegové, kolegyně. Vynikající výsledky, eh, kterých eh, dosáhla Černá hora, eh, na cestě k EU. Nicméně je pořád, jak si to poznamenáno, některými základními mm, nedostatky, jako je právní stát a dodržování základních práv i když tam e, dochází k novelizacím trestně právních předpisů a dalších primárních norem, ale pořád s velkým skluzem. A především mám na mysli to, že je naléhavé garantovat e, efektivní fungování e, soudnictví a transparentnost další, i prokuratury, tedy státního zastupitelství, tak aby nepodléhalo politickým vlivům. To je nezbytná premise a zde musí provést základní změny třeba ve jmenování soudců a státních zástupců a musí se skoncovat s tou praktikou, kdy mm, jejich nominace e, pouze e, probíhá tedy z vlády. A nakonec je třeba i zlepšit přístup k soudům a právní pomoc. Děkuji a nyní má slovo eh, paní Kredu. Děkuji, paní předsedající. Eh, získání statutu kandidátské země pro Černohoru je výsledkem politiky otevřených dveří, Ehm, Evropské unie, která měla eh, své, svůj přínosný efekt jak eh, na východ od našich hranic, tak eh, na západě Balkánu. Určitě cesta Černé hory nebude snadná, ale už existuje určitá cestovní mapa. Tato země může také těžit ze zkušenosti okolních zemí v regionu či jedné ano, zemí, které v nedávné době vstupují do EU. Jistě tato země bude schopna brzy zahájit přístupová jednání. Domnívám se, že EU e se zásadní, zásadním způsobem musí podělit na smíření v bývalé Jugoslávii a začlení všech bývalých svazových republik do EU by představovalo konec násilné minulosti. Já přeji mnoho úspěchu černohorskému národu do budoucna a hodně štěstí na jeho cestě do EU. Děkuji. Děkuji, Děkuji. a poslední je eh, pan Milcer. Paní předsedkyně, s touto liberalizací pro Srbsko, Makedonii a Černou horu bychom očekávali, že více využijí této možnosti turisté, ale zatím přišli uprchlíci kvůli chudobě. Informační kampaně jsou proto velice důležité, aby bylo jasné, že eh, výzum pro návštěvníky nejsou na stejné úrovni jako žádost o azyl a také je třeba eh, vytvářet nátlak na takzvané eh, cestovní kanceláře, které se zaměřují zaměřili na e, trvalý výjezd do zemí EU a e, systémy varování v souvislosti s romskou e, politikou. Do jaké míry e, se e, zruší, to uvidíme. Budoucnost e, není třeba vidět v těchto zemích, ale budou využívat nové svobody, aby se do EU dostali i nelegálním způsobem. Je tedy důležité, aby Černá hora učinil další úsilí, aby dosáhla standardy EU v oblasti ochrany menšin a boje s korupcí, aby si zajistila dobrou perspektivu. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan komisař Füle. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Naše rozprava eh, byla produktivní a potvrdila nadcházející nutné kroky, které musí Černá hora zrealizovat, aby pokročila na cestě do EU. Jak je uvedeno v návrhu usnesení, eh, které jsme tu dnes projednávali, a také ve sdělení komise z loňského listopadu, Černá hora již vykonala mnoho, ale musí přesto vykonat ještě mnohem více. Tato země se nyní dostala do rozhodné fáze. Eh, jsou potřebné hmatatelné výsledky, tak aby Černá hora mohla pokročit do další fáze evropské integrace. Eh, dynamika vytvořená získáním kandidátského statutu nesmí být promarněna. Je třeba, aby se v reformách pokračovalo odhodlaně. Cíle jsou dobře známy. Je na Černé hoře, aby splnila požadované priority a jakmile bude připravena, aby se zapojila do přístupových jednání. Tempo pokroku Černé hory tempo na jejich cestě do EU bude záviset na jejich vlastních výsledcích. E, a to e, vysvětluje mé určité váhání, pokud e, mne žádáte, abych zde nastínil, nastínil nějaký harmonogram. Nicméně Věřím, že díky naší společné podpoře, ale především díky odhodlání samých Černohorců, může tato země dosáhnout reálného pokroku na cestě do EU. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A nyní dávám slovo eh, paní státní tajemnici, prosím. Děkuji, paní předsedající. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, vážení poslanci, vážené poslankyně, dovolte, abych vám nejprve velice poděkovala za tuto plodnou výměnu názorů. A z ní velice dobře vyplývá, že Evropský parlament se bude dále snažit o to, aby Černá hora mohla vstoupit do Evropské unie. Chtěla bych vám říci, že obavy a úkoly, o kterých zde bylo hovořeno, jsou na pořadu jednání a evropské instituce se e, tím zabývají v souvislosti s přípravou Černé hory na vstup. Zasněla tu jedna otázka, co se stane během období, které uplyne mezi okamžikem, kdy Černá hora získala status kandidátské země a mezi okamžikem zahájení přístupových jednání. Pan komisař se již o tom zmiňoval, i já jsem se o tom zmiňovala. A to, že e, komise formulovala určité podmínky, které musí Černá hora splnit. Je to sedm podmínek. Je to například zajištění právního státu, boj proti organizovanému zločinu a proti korupci. To jsou oblasti, které k ním patří. A komise zhodnotí dosaženého dosažení pokroku a potom pravděpodobně v průběhu tohoto roku rozhodne o tom, zda bude možné zahájit přístupová jednání či ne. Dovolte, abych vám ještě jednou poděkovala za tuto diskuzi. Tato diskuze prokázala, že Evropský parlament je připraven vyslat pozitivní signál západnímu Balkánu. Signál, který znamená, že rozšíření Evropské unie pokračuje, ale že musí probíhat autenticky. To znamená, že Evropská unie se všemi zeměmi tohoto regionu musí projednávat možnost vstupu na základě splnění konkrétních předpokladů a podmínek. Zahájetí přístupových jednání se Srbskem znamená, že komise zhodnotí současnou situaci a pro Chorvatsko to znamená, že musí splnit své domácí úkoly a musí pokročit v přípravách aby bylo možné jednání ukončit, pokud možno ještě za maďarského předsednictví. Tak eh, budeme schopni umožnit vstup sousedům Evropské unie, pokud eh, dosáhnoute tedy nutné eh, připravenosti. Děkuji. Děkuji, já jsem obdržela návrh usnesení eh, a tím uzavírám rozpravu. Hlasovat budeme zítra v 11 hodin 30 minut.